zřípení imunity eh, paní Handlika a eh, rakouských orgánů eh, na zrušení imunity pana Valda Stadlera. Pan Albertini požádal o ochranu své imunity a na základě článku 6 odstavce 3 je tato žádost předána výboru Jury z jednotlivých politických stran a také nezařazených jsem dostal žádost o stanovení e, jmenování do jednotlivých e, výborů a parlamentních delegací. Paní